dala žádost na jmenování v jednom výboru a to naleznete uveřejněno v, pro, v zápisu z této schůze, pakliže e, nebude vznesena nějaká námitka a bude